pan Alister. Pan Alister má několik vysvětlení, ne, jenom jedno. Děkuji, vážený pane předsedo. Pane Alistre, máte slovo, abyste mohl vysvětlovat hlasování o zprávě Kasaka. Thank you, president. Děkuji, vážený pane předsedo. Já si myslím, že čím dál tím více mých voličů se domnívá, že je nemožné vůbec přežít ze dne na den a najednou se dívám na tuto zprávu tohoto charakteru a zjišťuji, že 1,6 miliardy peníz, peněz našich daňových poplatníků se právě využívá na tuto budovu, na Evropský parlament. Poté zjistím další věci, že 9,3 milionů jsme utratili, vyhodili na politické strany v Evropském parlamentu. Poté zjistím další informace, další záležitosti, které se dotýkají 30% snížení emisí uhlíku do roku 2020. Ovšem nevidím zde ani jedno slovo o té nejšílenější emisi která se dotýká nás všech a to je to, že dvakrát, dvanáctkrát ročně cestujeme do tohoto místa a to znamená, že produkujeme tolik emisí. Já si myslím, že tato zpráva je šílená, opravdu neuvěřitelná, protože se opravdu nezabývá tím, jakým způsobem se chováme zde ve Evropském parlamentu. Děkuji, pane Alistře. Paní Synot, paní Synot eh, na stejné téma, zpráva Kasaka. Máte minutu. No Není tady? Takže pan Děkuji vám. Rád bych to, co říkal pan Alister, uvedl v trošku do kontextu. Evropský parlament stojí každého občana Evropské unie 1,74 liber, aby to pan Alister pochopil, eh, za rok. Když to srovnáme, dolní sněmovna v Británii stojí každého britského občana 5,75 liber za rok. Takže eh, sněmovna lordů další 1,7 liber ročně, což jinými slovy znamená, že tento parlament je mnohem levnější a nezatěžuje tolik evropské občany. Což ale neznamená, že bychom měli usnout na Bavřínech, měli bychom velmi pečlivě sledovat náklady a snažit se o jejich snížení. To, co říkal pan Alistair, o těch 12 zasedání každý rok tady ve Štrasburku a kolik to stojí a k jakým emisím to vede, je samozřejmě správný názor, ale to rozhodnutí samozřejmě není v rukou Evropského parlamentu, je to v rukou členských států, které bohužel v Edinburghu pod předsednictvím Johna Majora v, 80, v 90. letech rozhodli že bude právně závazné pro Ruský parlament 12krát do roka cestovat do Štrasburku. Byl bych rád, kdyby to členské státy přehodnotili. Pane Korbete, nesedejte si, pokračujte a předneste vysvětlení k hlasování ke zprávě Sondergaard. Vysvětlete nám, jak jste hlasovalo o zprávě Sondergaard, prosím. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Takže pane, pane Korbete, máte slovo? Ano. Toto je otázka, která se dotýká absolutoria uděleného radě. Samozřejmě, že to vyvolává tuto, opětovně tuto gentlemanskou dohodu, která zde už je dlouho k dispozici. To znamená, že zde máme dvě legislativní větve v této oblasti a každá si musí zachovat své vlastní zodpovědnosti za svůj rozpočet, aniž by došlo k tomu, že se snažíme nějakým způsobem interně kritizovat tento rozpočet. Já se domnívám, že bychom měli revidovat tuto gentlemanskou dohodu nejenom proto, že rozpočet rady obsahuje v současné době nejenom jejich správní rozpočet, to znamená jakožto spolu zákonodárce, ale zároveň to obsahuje část rozpočtu, která se potenciálně může zvyšovat do budoucnosti. To znamená pro exekutivní záležitosti, které se dotýkají společné zahraniční a bezpečnostní politiky. Ta gentlemanská dohoda se nikdy neměla aplikovat na tyto exekutivní výkonné funkce, neměla, to, neměla zabránit kontrole parlamentu v této oblasti a myslím si, že bychom měli opětovně zahájit rozhovory s radou, abychom zvážili a přeskoumali tuto dohodu. Děkuji. A zprávu Kasaka nám nyní okomentuje paní Luling. Pane předsedo, já jsem se zdržela hlasování o udělení absolutoria 2007 pro Evropský parlament kvůli několika odstavcům této zprávy, které jsou inspirovány určitými dezinformacemi, které byly šířeny v médiích a také se to týká toho dobrovolného penzijního fondu. Pan konvendit může být v klidu, protože se nebudeme obracet na daňového poplatníka, aby eh, musel zaplatit eh, příspěvky těch eh, poslanců, kteří přestanou vykonávat své funkce 14. 7. Kdyby se členové tohoto penzijního fondu neměli účastnit tohoto hlasování, tak by bylo lepší eh, rovnou toto hlasování vůbec neprovádět, protože se účastníme také hlasování o našem rozpočtu, který je využit také k financování odměn poslanců. Takže v zájmu transparentnosti je například nutné, aby jednou za své volební období ten poslanec přišel alespoň tedy jednou na schůzi výboru, kterého je členem. Takže nemá smysl tímto způsobem to tady řešit a pořádat tiskové konference, spíš bychom měli být diskrétnější, ale vzhledem k tomu, že pan Cohn-Bendit je bojovníkem z roku 68. Nemůžeme od něj očekávat nic lepšího, nic jiného. Jsou to deklarace zde od předsedy skupiny, které vůbec nic nemění na právní zodpovědnosti poslanců a tohoto parlamentu. Jsou to tedy povinnosti, které jsou vytesány do mramoru. Výborně, děkuji. Teď, máte splávu, teď má pan Kelenen slovo ke zprávě uh, o zprávě paní Tykau o silničních dopravcích a také požádal o slovo, aby vysvětlil hlasování o třetí zprávě. A tou třetí zprávou je... Pan Kalahen tady není. Aha. Není tady, dobře. Takže, takže konec tohoto tématu. Zpráva Fielner o agenturách. Pan Charan. You, Děkuji, pane předsedo, my jsme hlasovali ohledně financování celé řady evropských agentur pro léčiva, pro externí hranice, dále agentura, všechny ty ostatní agentury pro leteckou bezpečnost a tak dále. A já mám pocit, že v podstatě ty hlavní námitky jsou ve třech oblastech. Euroskeptické, právní a demokratické. Euroskeptický argument asi nezíská mnoho podpory, to je jasné, že tyto věci nemusíme dělat na bruselské úrovni. Právní náklad, to si myslím, že rovněž nezíská mnoho podpory. Mnoho těchto agentur, i kdyby měly právní sílu Lisabonskou smlouvou nebo Evropskou ústavou, nemají v podstatě v současné době žádný právní základ. Demokratický argument ovšem si myslím, že by mohl doznat určité podpory, dokonce i u federalistů. A to je tento argument v parlamentu, jako je náš parlament, když máme nějaké kontraktování každodenní administrativy zprávy těm organizacím, které v podstatě nikdy nevidíme nebo je navštěvujeme, řekněme, pouze jednou ročně a tak dále. A očekáváme, že budou vykonávat různé politiky, aniž by podepsali, a teda my jenom podepíšeme ty šeky, tak si myslím, že v podstatě zmenšujeme demokracii. Já se domnívám, že rozdělení této pravomoci a udělování těchto agenturám, to si myslím, že v podstatě je nesprávné. Toto je opravdu období, kdy eh, se vzdáváme demokracie a právě proto bychom si všichni napříč spektrem politicky měli být vědomi tohoto, tohoto problému. Děkuji. Paní Siri požádala o slovo, aby přednesla celou řadu vysvětlení hlasování. A já bych ji proto požádal paní Siri, aby je přednesla všechny najednou. To znamená, máte slovo a vysvětlete všechna svá hlasování, která chcete vysvětlit. Siri je moje křesní jméno, jinak se jmenuje Firi. Děkuji vám. Mám několik vysvětlení hlasování Někdy jsem to takto neudělala, ale doufám, že to zvládnu. Dnes to hlasování bylo velmi důležité. Nejprve ke právě pana Crossyho. Souhlasila jsem s tímto návrhem o dopravě, protože dvě nařízení týkající se této otázky by se měla sloučit což je naprosto oprávněné a bylo, by znamenalo by to větší demokratičnost a snížení demokratického břemene. Práva pana Kód, s tím jsem také souhlasila. Myslím, že to nám umožní zavést eh, konsistentní regulaci v této oblasti vzhledem k mezinárodnímu eh, mezinárodní dimenzi. A měli bychom si také uvědomit, že by stálo za to umožnění celoevropské šetření v těchto registrech, v těchto evidencích, tak abychom chránili naše klienty před eh, zneužitím informací. A teď ke zprávě pana Groše, to jsem také podpořila, protože se týkalo dopravy. Myslím, že to obecně pomůže zlepšit efektivnost eh, jednotného trhu v této oblasti, snížení administrativních nákladů a umožní hospodářskou soutěž. Myslím, že abychom mohli dále integrovat vnitřní trh v Evropské unii, měli bychom stáhnout omezení ze strany některých členských států. Další zpráva se týkala paní Tykau, to se týkalo energetické účinnosti budov. To jsem také podpořila, protože si uvědomuje, jak je tato, důleži, eh, tato oblast důležitá. Měli bychom eh, ušetřit 20 naší spotřeby lepší energetickou účinností, co se týče investic do této energetické úspornosti. To by mohlo také pomoci naší ekonomice, protože tímto způsobem může vzniknout mnoho pracovních míst. A to ještě víc, než by vzniklo investicemi do tradiční infrastruktury. Měli bychom se tedy zaměřit na energetickou účinnost, tak abychom dosáhli našeho cíle, který jsme se stanovili v oblasti redukcí emisí CO2. Jde o to, jak snížit naše závislost na externích zdrojích energií. Zpráva pana Gozese, to se týkalo ratingových agentur. To jsem také podpořila, protože problémy v této oblasti dozoru se projevily na eh, rozsahu současné hospodářské krize. Rozsah tohoto návrhu o ratingových agentur je globální. Víme, že celá řada z nich je ale umístěna mimo Evropskou unii. A proto mi není úplně jasné, jak efektivní bude evropská legislativa. Abychom tyto problémy překonali, měli bychom lépe spolupracovat se třetími státy. A nyní další zpráva, která se týká práv eh, pacientů. Toto, to tento nástroj je velmi vítaný. Myslím, že zlepší práva pacientů v Evropě. A myslím, že to také zajistí rovné příležitosti pro naše spotřebitele, kteří využívají tento způsob dopravy. A teď zpráva pana Albertineho. To se týkalo autobusové dopravy, to jsem také podpořila. Myslím, že tato opatření by v konečném důsledku měla vést k vyrovnání nerovnovách a nerovností, které ještě v Evropě existují a něco podobného by se mělo stát také v oblasti práv eh, pasažérů eh, v železniční a v letecké dopravě. Mnoho společností eh, v dopravě má různé závazky a možná bychom jim proto měli dát více času na to, aby Eh, mohli vyhovět těmto novým právním požadavkům. Další zpráva se týkala inteligentních dopravních systémů. Tyto systémy, myslím, prokázaly, že jsou velmi užitečné, že mohou zajistit bezpečnost dopravě a myslím, že také vedou ke splnění našich politických cílů, což eh, spočívá v čistší dopravě a proto jsem také hlasovala pro tuto zprávu. Zpráva pana Stockmana. Druhá část programu Marco Polo, to také eh, mělo moji podporu, protože v tomto rámci by se nám mohlo podařit eh, snížit výskyt dopravních eh, sác každý rok aplikace těchto mm, inteligentních systémů vedou ke značným úsporám a proto je možná potřeba navýšit financování vzhledem k tomu, že ty prostředky, které byly k dispozici, se postupně snižovaly. A teď zpráva pana Duchoně, to jsem také podpořila. Železniční doprava hraje velmi důležitou roli v Evropské unii a v našich dopravních systémech a je potřeba to udržet. Já to i přes to, jak se snižuje objem nákladu přepravovaného po železnici. Souhlasila jsem s tím také proto, že jsem kdysi byla spravodajkou o podobném aktu a souhlasím s tím, že železniční doprava by měla být v budoucnosti efektivnější a přátelštější k cestujícím. Dnes dopoledne jsme také diskutovali o zprávách, které souvisejí se zdravotnictvím, také jsme o tom hlasovali. Týkalo se to práv pacientů v přeshraniční eh, zdravotní péči. Já jsem to podpořila a to proto, že si myslím, že už příliš dlouho se poslanci v parlamentu nevěnovali této oblasti a myslím si, že poslanci, kteří jsou zvoleni evropskými občany, by měli se této práci věnovat a usnadnit život našim občanům. Takže jsem pro tuto směrnici. A nyní zpráva pana Trakatelise, to se týkalo vzácných onemocnění. To je pokračování celé té problematiky práv pacientů. I tuto zprávu jsem podpořila. Nicméně jsem nepodpořila pozměňovací návrh číslo 15. S tím bychom se vraceli do minulého století a myslím si, že politici nemají rozhodovat o tom, jak bude probíhat genetický výzkum. A dále zpráva, která se týkala městské dopravy. I to jsem podpořila, protože městská doprava hraje velmi důležitou roli. A i tady je potřeba dbát na práva, práva cestujících. proto by měla vzniknout samostatná strategie pro městskou dopravu a dále zpráva Jensen o inteligentních dopravních systémech silniční dopravě. Myslím, že to přispěje ke standardizaci, ke zjednodušení řízení a i proto si myslím, že tato zpráva stála za to, abych pro ně hlasovala. Senior Hanen. Eh, Pane Herane, já jsem si nevšiml, že jste měl ještě jedno další vysvětlení, takže ho prosím předneste teď o ratingových agenturách, prosím. Dnes je den, kdy se slaví výročí našeho básníka. Jeden z největších anglických dramatiků všech dob. Je to opravdu typické pro jeho dílo. Všechno se v podstatě dotýká našich, našich vztahů, našich zkušeností a já si myslím, že bych dneska mohl citovat eh, Richarda II. toto dílo, který popisuje naše problémy v Británii, ale rovněž i naši situaci zde v Evropě. Čili pokud jde o rozpočet, tato země bohatá, úžasná, Hmm, zdá se. Ano, já mohu říct že najednou je to něco, co nám nepatří, čeho se musíme zdát. Ovšem, když se podíváme na Lisabonskou smlouvu, na tak my ve Velké Británii, ano, my hovoříme, že ano, měli bychom, měli bychom, najednou jsme velice musíme se stydět za to, že my, Anglie, která opravdu podrobovala si jiné země, najednou je podrobená. Myslím si, pane předsedo, že lepší popis této stávající situace neexistuje. Děkuji. ¿eh? Nevěděl jsem, eh, že jste takovým básníkem, takovým přednašečem, recitátorem. Opravdu se vám to velmi povedlo. Eh, pan Kamalda ke zprávě Tykau. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo, děkuji za tuto příležitost. Já se domnívám, že když hovoříme o těchto záležitostech v Evropském parlamentu, tak bychom si měli být jistí, že když hlasujeme o těchto věcech, takže v podstatě hlasujeme i z morálního hlediska. Ano, je dobré, že hovoříme o energetické účinnosti. Nevidím zde žádný problém na evropské národní či místní úrovni. Myslím si, že bychom měli udělat mnohem více na místní úrovni, o čem samozřejmě, že bychom si měli, měli bychom se podělit i o naše zkušenosti na národní a evropské úrovni. Ovšem musíme zároveň prokázat morální vedoucí pozice, protože jak můžeme hovořit o energetické účinnosti budov, když neustále fungujeme v těchto dvou poslaneckých sněmovnách ve Štrasburku a v Bruselu a například CO2 emise, na ně zapomínáme, to, že se přesídlujeme vždycky do Štrasburku, jsou zde, jsou zde tisíce ton CO2 emisí každoročně, které produkuje. Myslím si, že bychom měli přestat s tímto pokryteckým postupem a měli bychom zavřít naše sídlo parlamentu ve Štrásburgu. Pane Kavale, vy jste měli ještě další vysvětlení k hlasování o zprávě Bovis, takže to můžete přednést teď. Jestli dovolíte, rád bych poděkoval mému kolegovi Johnu Bovisovi a myslím si, že všichni mu přejeme, aby se co možná nejdříve uzdravil. Jsem velice rád, že byl schopen využít té Eh, i výhod různého zdravotnictví v jiných zemích, například i u nás v Velké Británii a zároveň teda to využívá výborné zdravotní služby v Belgii. Myslím si, že je to krok správným směrem pro všechny občany v Evropské unii, tak aby se mohli svobodně rozhodnout, kde budou užívat kterých zdravotních služeb. Podíváme-li se například na vyléčení různých nemocí v různých zemích a na čísla, Jakmile mají pacienti k dispozici tato čísla, tak mají možnost volby. Mají možnost si opravdu zvolit, kterou zemi navštíví a ve které zemi se budou ucházet o toto léčení a mohou využívat výhod tohoto zdravotního systému. Myslím si, že je to pozitivní krok správným směrem. Samozřejmě, že často zde vystupuji a kritizuji některé iniciativy, které diskutujeme zde ve Evropském parlamentu. Ovšem toto považuji za pozitivní krok a těším se na to, že budeme poskytovat našim občanům lepší služby napříč spektrem celé celé Evropské unii. A nyní paní Rojtová. Má vysvětlení ke zprávě Kasaka a další ke zprávě Crowley. Proto máte slovo k oběma zprávám. Pane předsedo, nehlasovala jsem pro zprávu poslance Kasaka. Zpráva se týká informací o dobrovolném penzijním fondu. Protože si také šetřím na důchod v tomto fondu, chci vyloučit případný střet zájmů a proto jsem se hlasování nezúčastnila prosím pane předsedo ještě abyste do zápisu uvedl že jsem nehlasovala proti zprávě trakatellis kvůli bioetice to je zpráva trakatellis. a potom prosím čas pane předsedo eh, mohu pokračovat? mohu pokračovat? děkuji. takže já jsem jenom ještě mluvila o zprávě trakatellis kde prosím do zápisu že jsem nehlasovala pro z etických důvodů. Eh, mám dále vysvětlení hlasování ke zprávě crowleyové doba ochrany autorského práva. hlasovala jsem proti zprávě která je nedomyšlená ale má ovlivňovat na forty five let dopředu ceny hudby pro koncové spotřebitele chci pomoci běžným umělcům a na to je potřeba legislativa v oblasti regulace smluvních podmínek a kolektivních správců a nastavení systému sociálního zabezpečení důchodového pojištění či změny licenčních tarifů. dopadové studie upozorňují že jen two příjmů se rozdělí mezi běžné umělce zbytek získají nahrávací společnosti a největší umělci. Eh, následná redistribuce poškodí mladé nadějné umělce a spotřebitele a daňoví poplatníci navíc zaplatí stovky milionů eur navíc. návrh komplikuje život knihovnám archivům uměleckým školám a nezávislým filmařům. není jasný dopad u audiovizuálních umělců. všechny právní autority před návrhem varují a proto jsem byla proti. děkuji za pozornost. Děkuji. paní má vysvětlení hlasování ke zprávě a další ke zprávě Duchoň. Takže paní Fure, máte slovo a předneste svá dvě vysvětlení. Děkuji, pane předsedo. Ke zprávě Jensen jsem hlasovala tedy pro. Je to zpráva o návrhu směrnice o inteligentních dopravních systémech. Cílem této směrnice je zachovat interoperabilitu komunikačních eh, a informačních eh, technologií v oblasti dopravy. Musíme je podpořit, protože tak se může zlepšit bezpečnost vozidel. Inovace nebude užitečná, pokud nezaručíme, že bude aplikována všude v evropském prostoru. Tato směrnice by měla umožnit přispět ke snížení umrtnosti na evropských silnicích, protože se sníží jak riziko srážky, tak i závažnost dopravních nehod. Připomínám, že EU se stanovila jako cíl snížit počet mrtvých na silnicích na polovinu do roku 2010 ve srovnání s úrovní z roku 2000. Směrnice přeshraniční spolupráci v oblasti silniční bezpečnosti, kterou jsme hlasovali před několika měsíci, zatím ještě nebyla přijata ministry dopravy Evropské unie, protože i ona by umožnila zachránit životy tím, že by umožnila uplatňování a vymáhání sankcí u automobilistů, kteří udělají přestupek v jiném členském státě, než tam, kde mají zaregistrováno vozidlo. Nyní pokud jde o zprávu pana Duchoně o Eh, nákladních železničních koridorech. K tomu bych řekla, že Evropský parlament tuto zprávu eh, schválil. Týká se to konkurenceschopných železničních sítí pro nákladní dopravu. Já jsem hlasovala pro tuto zprávu, která by umožnila zlepšit eh, dopravu zboží po železnici. Je třeba evropská akce v této oblasti. Současné fungování nákladní železniční dopravy není rozhodně uspokojící, uspokojivý, protože je to nespolehlivé z hlediska spoždění. Mm, my potřebujeme atraktivnější železniční nákladní dopravu pro podniky, protože tak by se přesunula určitá eh, část eh, této eh, dopravy ze silnic na železnice a to by umožnilo snížit CO2 a také snížit zácpy. Takže já si myslím, že by se měla otevřít tato cesta železniční dopravní sítě pro nákladní dopravu, která by účinnější. Děkuji a pan posol má k vysvětlení k Trakatelisovi zprávě. Já jsem hlasoval proti zprávě Trakatelis a to proto proti tomu skandálnímu pozměňovacímu návrhu číslo 15, který hovoří o tom, že je možné léčit vzácné choroby nebo si plete léčbu vzácných chorob se genetickými zákroky. Myslím, že lidský život začíná v okamžiku oplodnění vajíčka semenem a proto bychom ho měli chránit už od tohoto okamžiku. Nemůžeme rozhodovat o existenci nebo neexistenci jenom na základě toho, jak nemocní, jak nemocné jsou tyto zárodky. Jinak je to vraždění a proto si myslím, že celá ta zpráva je neakceptovatelná. I tento pozměňovací návrh je skandální, šokující, že vůbec k němu došlo. Myslím, že tento parlament by se vůbec neměl zabývat otázkami, které se dotýkají bioetiky a ochrany lidského života. Děkuji vám, pane posilte. A teď eh, zpráva oddíl. Paní eh, Gresle, děkuji vám, pane předsedo. Já jsem při hlasování o absolutoriu poprvé v historii hlasovala proti absolutoriu v rozpočtu komise. Chtěla bych vysvětlit své důvody. tady zejména o způsob, jakým Evropská komise přistupuje nebo zvládla přístup dvou nových členských států, Bulharska a Rumunska. Víme, že to jsou státy, které se potýkají s korupcí, s plítváním peněz z evropského rozpočtu. A teprve v roce 2008 začala komise sledovat, co se s těmi penězi děje. Do té doby jsme o spoustu z nich přešli. Je potřeba mít efektivní kontrolní systémy, které by eh, zabránili těmto únikům. V Rumunsku se potýkám vysokou míru korupce s problémy v oblasti spravedlnosti. Toto velmi zatížilo další rozšiřovací proces a myslím, že jde o to komisi říci, že v případě dalších rozšíření je potřeba postupovat jinak už jsme mohli sledovat i v dalších státech, že se snižuje úspěšnost reform na cestě k eh, členství v Evropské unii. Já bych byla ráda, kdyby komise těmto dvěma zemím pomohla při budování finančních systémů, tak aby systematická slabá místa, systémová slabá místa byla napravena protože jinak se tyto problémy mohou rozšířit do celé Evropy. Děkuji vám za pozornost. Děkuji, paní Gresle. Přerušujeme zasedání do tří hodin odpoledne.